Nejprve opět autoři a jako první dostane slovo paní Kronberg na minutu a půl. Thank you, chairman. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, nedávno eh, nedaleko hlavního města Bangladeše několik lidí zemřelo, udává policie. Bylo zabito nej, nejméně 18 lidí a je zapotřebí provést nezávislé a transparentní prošetření těchto případů i jiných nedávných případů. Znepokojuje nás neustále násilí a paralizování státu Bangladeš v rámci boje dvou politických táborů. Je politování hodné, že parlament a politické strany nenašly žádný kompromis, který by byl zapotřebí k tomu, aby lidé v Bangladeši měli možnost demokraticky vyjadřovat svou vůli po demokratické změně. Jak se ten politický rozvrat vyostřuje, tak Bangladeš zotavuje svůj průmysl a vynořuje se jaksi z propasti chudoby. Nicméně došlo k zabití 1100 dělníků vzhledem k špatným podmínkám, eh, které v průmyslu panují. My eh, důrazně apelujeme na všechny zainteresované strany na politické scéně země, aby nepodkopávali eh, ekonomickou stabilitu země ještě více. Eh, lidé v Bangladeši potřebují lepší zapojení žen a lepší pracovní podmínky a pracovní právo. Děkuji paní kolegyni Kronberg. Nyní na minutu eh, pan kolega Koval. Paní předničanci. Vážený hm, pane předsedo, to, k čemu došlo v poslední dny v Bangladeši, nás velice zklamalo. My jsme doufali, že volby budou příležitosti klidnému smíření politických konkurentů a k předání, že dojde k mírovému předání k moci. Ovšem, bohužel tomu tak nebylo. A právě proto přicházíme s tímto usnesením, usnesením, které poukazuje na to, že nás zajímá tato situace v Bangladeši. Je tam mnoho lidí v Bangladeši, kteří čekají na naše reakci, kteří čekají, že budeme reagovat na tyto klíčové záležitosti, Nejednou pokud jde o politickou situaci, ale i náboženskou situaci. Dochází se k útoku na křesťany, to nás velice zneklidňuje. Zneklidňuje nás, že k tomu došlo i v den voleb, dochází k den násilí, i přímo v den voleb k tomu došlo. A my bychom měli vyslat jasný signál zaangažovanosti, jasný signál návrhu, podpory těch síl, které by chtěly uklidnit situaci přímo na místě v Bangladeši a aby došlo alespoň k minimální dohodě mezi dvěma hlavními politickými sílami této země. Děkuji. Děkuji panu kolegu Kovalovi a nyní na jednu minutu kolegyně De Kaiser. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, byly to kontroverzní volby v Bangladeši, které poté, po kterých následovala eskalace násilí, minimálně 28 obětí, čísla se různí. Samozřejmě, že nás to nesmírně zneklidňuje, protože s touto zemí máme přátelské vztahy. Tato země již byla zasažena mnoha tragédiemi, o kterých jsme hovořili v našem parlamentu. Neposlali jsme tam pozorovací misi voleb, protože opozice tyto volby bojkotovala Ovšem tato opozice, jak víme, tento bojkot byl především, pokud je o BNP stranu. Oni získali 46% v roce 2001 a dvě třetiny, dvě, to znamená a dvě třetiny všech křesel v národním schromáždění. Čili tento bojkot samozřejmě velice, udělala z těchto voleb velice křehké volby a to, že Lidová eh, liga mm, zvítězila, to nás nepřekvapuje. Ovšem volební účast byla velice nízká a tím pádem vlastně tyto výsledky jsou rovněž nesmírně křehké. Ráda bych, aby vláda zahájila inkluzivní dialog s demokratickou opozici, aby rovněž opakovala volby, pokud to bude nutné, a aby řečnice byla přerušena. Děkuji. Nyní na minutu a půl eh, kolega Benjen. Eh, omlouvám se, můžu hovořit? Ano. Eh, děkuji, pane předsedo. Mě hluboce mrzí, že v Bangladeši se nepovedlo vykonat demokratické volby. Jakožto liberálové a demokraté věříme v demokratickou společnost, kde každý má volební právo, které se projevuje zejména v věrohodných volbách, které jsou pro všechny. Takže vláda a opozice v Bangladeši musí najít nějaký kompromis, musí získat důvěru eh, svého národa, aby se mohly konat znovu eh, opětovné volby. Musí jít o kompromis, v němž by zazněl hlas bangladešských občanů. Já silně odsuzuji násilí, které odrazuje lidi od volební účasti, ale také odsuzuji své volné zatýkání a represe opozičních politiků. Ti, kteří byli zadrženi, musí být propuštěni. Rozhodně nevítám roli mezinárodní Mezinárodního tribunálu pro zločiny, protože e, ten e, špatně vyhodnotil situaci v Bangladeši a myslím si, že jde v podstatě o jakýsi negativní faktor. E, podle mě je také poměrně nechutné, že konzervativní britská strana nyní podporuje zachování trestu smrti v, ba- Bangladeši. Já také vyzývám vysokou představitelku Lady Ashton, aby vyvinula silný diplomatický tlak na nalezení řešení. Myslím si, že nám prospělo pozitivní prohlášení opozičních lídrů z dnešního rána, které říkalo, že budou odvolány protesty a stávky a že budou hledat kompromis. Takže doufejme, že ten kompromis se objeví, abychom mohli eh, chránit demokracii, lidská práva a základní občanská práva. Děkuji eh, kolegu Benjonovi a pan kolega Tenok, procesní připomínka. Eh, konzervativní strana tady byla přímo citována liberálním europoslancem z Velké Británie. Nicméně politika konzervativní strany eh, o, o trestu smrti je jednoduchá. My nemáme žádný společný názor a každý poslanec hlasuje o trestu smrti podle svého vědomí a svědomí. Děkuji kolegu Tenokovi a nyní na minutu a půl paní kolegyně Sousa. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Myslím, že jsme si již vyslechli hodně popisu bangladeských voleb, násilí, konfrontace, usmrcení mnoha lidí po těchto volbách, uvěznění mnoha politických představitelů, opozice. Já si myslím, že je velice důležité, aby došlo k nezávislému vyšetření celé situace. Ale zároveň ti, kteří byli uvězněni, by měli být propuštěni okamžitě z vězení. Došlo rovněž k celé řadě stávek, demonstrací, Ehm, po těchto volbách. Pokud jde o pracovní podmínky v Bangladeši, ta je, tam je situace šílená. Lidé nemají dostatečně vysoký, vysokou mzdu. Neměli bychom zapomínat na usnesení, které jsme před nedávnem přijali s ohledem na velikou tragédii v textilní továrně, kde bylo usmrceno více než tisíc lidí. Zároveň je důležité, aby naše členské státy měly dostatečnou odvahu a aby opravdu trvali i na tom, aby naše společnosti, které fungují v Bangladeši, dodržovaly lidská práva. Děkuji. Děkuji paní Sousa. Jako další kolega Kačmárek máte jednu minutu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Od počátku roku 2013 bylo v Bangladeši zabito více než 300 osob, 18 osob dokonce v den voleb. To je největší počet obětí od období, kdy Bangladeš získal nezávislost a to nás opravdu velice zneklidňuje. Společenský pokrok, ekonomický pokrok této země v posledních letech bude ohrožen, pokud se nám nepovede zabránit tomuto násilí. Částečně je tam rovněž i problém v tom, že tam uplatňují trest smrti a právě proto je velice důležité důležité, aby bangladešská vláda eh, začala uvažovat o zrušení trestu smrti, což by mohlo zlepšit tuto situaci. Dále je to lepší ochrana eh, etnických menšin, eh, především hinduistů, náboženských menšin všechny politické strany musí být solidární v tomto ohledu a musí bojovat proti všem teroristickým útokům. Konflikty by mohly být vyřešeny pouze na základě jednání a kompromisu a ne pomocí násilí. Děkuji vám. Děkuji, pane Kačmarku. Tím jsme vyčerpali autory tohoto usnesení a teď řečníci za frakce jako za první. Pan Posilt máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Když jsem byl mladý, tak jsem eh, jeden z prvních konfliktů, který jsem eh, přímo sledoval, byl rozpad Pakistánu a nezávislost Bangladeše. To byly velmi dramatické události, podobně jako válka v Indočíně. Ale eh, tato země bohužel až dodneš, ne, dodnes nenašla, nenašla pevnou půdu pod nohama. Pouze ji plundrují různé dynastie, d, d, dynastie Dochází tam k velkým represím a často bohužel i k přírodním katastrofám. Za posledních deset let se podařilo postupně budovat blahobyt pro lidi v této zemi tak, aby tato našla dobrou cestu do budoucna. Ovšem bohužel tato cesta bude špatnou cestou pakliže nebude e, podporována demokracií a právním státem, ale jenom propagandou. Pokud tato země chce mít budoucnost, musí nalézt také svůj nový hospodářský sektor. Není možné pouze získávat levnou práci někde ve vězení. Ta, hospodářství bude života schopné pouze v demokracii. Děkuji, děkuji vám, pane poslte, pan Repo je další. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Parlamentní volby v Bangladeži se bohužel nepodařily. Násilí ve volební den bylo jedním z důvodů, proč opozice tyto volby bojkotovala. Rok 2013 byl eh, v dějinách nezávislosti této země rokem nejnásilnějším. Roztržky mezi oběma politickými tábory ovlivnily a vlastně celá upostranili každodenní život Bangladešanům. Dochází eh, velmi často k útokům proti náboženským a kulturním menšinám a eh, bezpečnostní složky vlády používají často velmi brutální metody represí. S tím je potřeba skončit. Je důležité, aby vláda i parlament v, v Bangladeši mimo jiné zrušili trest smrti. Bohužel, eh, bolesti bylo v Bangladeši mnoho hodně, Chyby minulosti zatím nebyly překonány. Je potřeba zajistit této zemi dobrou budoucnost. Děkuji, pane Repo, jako další pan Čarnecký. Until this month's election, Bangladesh had a... Ano. Až do těchto voleb eh, jsme v Bangladeši viděli demokratický rozvoj, ovšem zde vidíme obrovské problémy a mus, nyní obrovské problémy a musíme na to reagovat. Ehm, ehm, Tribunál pro válečné zločiny byl dobrým přístupem eh, vlády k řešení těchto problémů i přesto, že opozice podkopávala ten, eh, aktivity tohoto soudu, tak oni odsoudili lidi, kteří byli nejvíc eh, provinění eh, v, v různých trestných činech. Vidíme, že přístup úřednické vlády byl správným přístupem, ovšem opozice bojkotovala tyto volby, využila i e, stranu Jamaat e Islami, což je ohrožením demokracie. Já doufám, že nová vláda obnoví demokracii a že bude e, tvrdě zaútočí na tuto nezodpovědnou opozici a islamistické její spojence. Děkujeme vám, pane Čarnecký. Na minutu má teď slovo pan Paška. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, přetrvávající otevřené konflikty mezi hlavními politickými silami v této zemi vedou k eskalaci napětí a rozkladu dalších nestabilních politických struktur. Fakt, že Bangladešská národní strana Lednové volby bojkotovala z důvodu přetrvávajícího násilí a účast voličů byla velmi nízká. Společně způsobili, že volební vítězství vládnoucí strany Vika Adamy není dostatečně reprezentativní. Proto je zapotřebí i po neúspěšné misi komise OSN pokračovat v diplomatických aktivitách s cílem vytvořit předpoklady na zahájení věcného dialogu mezi hlavními politickými silami, abychom předešli další eskalaci napětí. Rozumným východiskem z této situace může být eh, vytvoření vlády odborníků a nebo pokojným způsobem zopakovat ty politicky velmi zle zvládnuté poslední volby. Začít však musíme zastavením represálí a eh, zrušením trestu smrti, stejně jako urovnání konfliktu mezi politickými oponenty. Děkuji. Děkujeme vám, pane Paško. Jako další má slovo pan Kukan. Máte jednu minutu kritická situace v bangladéši Děkuji. Kritická situace v je důsledkem několika problémů, s kterými země zápasí už delší dobu. V prvé řadě bych chtěl ostře odsoudit násilí, které provázelo volby na začátku ledna tohoto roku. Je potřeba vyzvat vládu, aby jasně vymezila ozbrojeným složkám jejich pole působnosti. Vláda musí respektovat svoje mezinárodní závazky. Volby provázené násilnostmi a útoky na menšiny a na ženy a děti jsou nepřijatelné. Vláda eh, rovněž musí zajistit nezávislé vyšetření smrti 18 lidí, eh, kteří přišli o život eh, při střetech s policií. Dále apeluje, apelují na politické lídry, aby se pokusili dospět ke kompromisu s opozicí. Bangladeš nesmí polevit ve svém demokratickém úsilí a je, musí zapojit všechny politické strany do dění v zemi, což je předpokladem fungující demokracie. Poprvé od 91. roku nemá opozice zastoupení v parlamentě. Takovéto složení parlamentu je problémem, protože nereflektuje e, opravdovou volbu bangladešské opozice. Takže vyzývám vládu, aby obnovila dialog s opozicí. Děkuji panu kolegu Kukanovi a nyní kolegyně Andrikiene. Pane předsedo, vážení kolegové, 5. prosince jsem organizovala veřejné slyšení EPP eh, s názvem eh, Bangladeš směrem k volným a eh, nezávislým volbám. Dnes eh, si všichni uvědomujeme, eh, jaké jsou výsledky voleb a jaká je povolební situace v zemi. My vyzýváme vládu země, aby okamžitě přestala s represivními opatřeními bezpečnostních složek a aby propustila své volně zatčené opoziční politiky. Aby se země vymanila z politické krize, měla by zvážit všechny prostředky, včetně předčasných voleb, jestliže s nimi budou souhlasit a budou chtít kandidovat všechny politické strany. A samozřejmě by země měla využít všechny prostředky, které má k dispozici, aby takovýto proces usnadnila. Děkuji kolegyni Andrikiene. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Já jsem sice dostal deset žádostí o slovo, a počítal jsem s jednou nebo s dvěma, takže se omlouvám těm, na které se nedostane. A začneme paní kolegyni Hybner. Děkuji, pane předsedo. Ty volby, které se v Bangladeši konaly, Eh, jsou naprostým popřením všech forem demokracie. A to nejenom proto, že se jich neúčastnila opozice, ale zejména proto, že nebyli přítomni žádní nezávislí pozorovatelé. Eh, nacionalistická liga, eh, respektive vyhrála liga Avami, Nicméně je to správná situace, opravdu jde o vyjádření preferencí voličů, jejich nespokojenosti tato nespokojenost se projevila eh, ve skutečnosti, eh, že bylo vypáleno několik volebních místností. Eh, podle mého názoru bychom měli apelovat na bangladešského premiéra, aby zahájil dialog s opozicí, tak aby už nedocházelo k dalším krveprolitím. Eh, jinak ta země eh, nebude moci eh, se dále rozvíjet. Děkuji paní kolegyně a na závěr catch the eye paní kolegyně Geringer de Edenberg. Děkuji, pane předsedo. Téma Bangladeše se nám tu opět vrací, opět o něm jednáme po dvou měsících. Před dvěma měsíci jsme diskutovali o násilnostech v Bangladeši. A ty lednové volby, které byly eh, bojkotovány opozicí, eh, jenom prohlubují eh, problémy, před kterými země stojí. Nepokoje, které vypukly před volbami, si vyžádaly tři stovky obětí docházelo k ničení veřejného majetku. A co je zejména znepokojivé, tak to je neochota o politické usmíření a dohodu Navzdory tomu, že takováto dohoda by se těšila podpoře mezinárodní e, komunity. Úřady by měly přestat s násilím proti opozici, zatýkáním, mučením a útokům na menšiny. Měli bychom také vyzvat vládní stranu, aby osvobodila všechny politické vězně a zahájila dialog, který by byl cestou k politickému řešení. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně de Odenberg. Pan Migalský k procesním věcem. Vážený pane předsedo, ano, procedurální poznámka. Vy jste se zmínil o tom, že v rámci Catch the Eye umožníte pouze dvěma osobám vystoupit protože neumožníte, aby se zúčastnili v této rozpravě ti, kteří již se zúčastnili předchozí rozpravě. Rád bych se zeptal, jaký je důvod tohoto rozhodnutí. Ten, kdo se zúčastnil rozpravy, prostě by neměl být diskriminován jenom proto, že se bude chtít zúčastnit této rozpravy. Rád bych se prosím zeptal, zda byste nemohl rozšířit tento seznam, aby jsme se mohli vyjádřit rovněž k tomuto tématu. Děkuji. Pane kolego Migalský, já dělám, co mohu, ale bohužel máme určitá kritéria výběru, která pak musíme dodržet. Procedura Catch the Eye je tam mimo jiné proto, aby ti, kteří se ve frakci nedostanou tak příliš často ke slovu a nebo nemohou být zohledněni, aby také měli možnost promluvit. A e, to je jedno kritérium, například také další je, že se nevyvolávají lidé ze stejného státu, a dále, a to jsem říkal kolegům eh, předtím a několikrát už u jiných procedur catch the eye, zkrátka chceme slyšet mnoho argumentů, ale když máme jenom dvě minuty, tak můžeme skutečně připustit pouze tři kolegy. Není to moje kritérium. Ne, nezlobte se, nebudeme o tom diskutovat. Ne, nebu- opravdu o tom nebudeme diskutovat. De- debata je tímto ukončená. Pane Migalský, eh, pane kolego Migalský, říkám vám ještě jednou, nebudeme k tomu mít debatu, slovo má komisař Kalas. Mr. President, honorable Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, my vítáme přijetí tohoto naléhavého usnesení Evropského parlamentu. My sdílíme vaše obavy v tomto ohledu ohledně nedávného vývoje. EU byla nesmírně aktivní před volbami, odsoudili jsme násilí, k kterému došlo a žádali jsme, aby všechny strany se zaangažovaly v dialogu, aby zajistili mírové, inkluzivní a důvěryhodné volby. Rovně samozřejmě jsme prokázali naši připravenost vyslat tam EU pozorovací misi, ovšem s ohledem na ehm, samozřejmě s ohledem na bezpečnost těchto voleb a důvěryhodnost těchto voleb. Zároveň bych rád zdůraznil to, že Keště Neštonová se setkala i s, s ministrem zahraničních věcí Bangladéše nedávno. Bohužel i před volbami jsme viděli nárůst násilí, které vyústilo v usmrcení, k obrovskému utrpení a i rozsáhlým materiálním volbám byly zabity ženy, děti, mm, představitelé náboženských, etnických menšin. Je nám velice líto, že hlavní politické strany selhaly, že se nedohodly na podmínkách, které by umožnily inkluzivní průběh voleb. Bangladeská národní strana BNP se rozhodla bojkotovat tyto volby. Zatímco Lidová léka se rozhodla po, po, do, do voleb jít a my prostě za, těchto, za této situace jsme nechtěli vyslat naši pozorovací misi. Děkujeme panu Kovalovi za jeho spolupráci, za těžkou práci, kterou odvedl v těch um, týdnech před volbami. Bohužel uh, volby byly poznamenány násilím, účast byla nízká a naši prioritou je nyní okamžité ukončení násilí v této zemi. Opětovně voláme po dialogu, voláme po tom, tom, aby vedoucí představitele eh, Lidové ligy i Bangladeské národní strany se dohodli na společně akceptovatelné cestě vpřed, aby došlo k transparentním, inkluzivním, důvěryhodným volbám v zájmu celého lidu Bangladéše. Doufáme, že prostřednictvím skutečného dialogu a plného demokratického procesu bude moci Bangladéš řešit tyto zásadní problémy politického, sociálního, ekonomického charakteru, včetně výzev, které se týkají pracovních podmínek a bezpečnosti v továrně. My budeme pokračovat naší zaangažovanosti, pokud jde o kompakt stability. Budeme monitorovat velice pozorně politickou situaci, situaci v oblasti lidských práv. Budeme samozřejmě odhodlání podporovat demokratický proces Bangladeš. Děkuji. Děkuji komisaři Kalasovi. Eh, na závěr eh, této debaty eh, chci oznámit, že bylo podáno šest návrhů na usnesení. Hlasovat se bude po příští rozpravě. Dalším bodem pořadu jednání je tedy téma nedávné kroky ke kriminalizaci komunity osob LGBTI. Nejprve dostane slovo autor